Tímto se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. A pokud by to někoho zajímalo, tak Francie s Německem stojí, si stojí 0-0. Ehm, prohlášení komise k používání tradičních výrazů pro vína pocházející z USA a pan komisař Šemeta má hned tímto slovo. Prosím. pane předsedo, vážení poslanci. Využívání tradiční terminologie popisu vína je v Evropské unii um, zavedenou praxí. Po reformách uh, ve vinném odvětví v roce 2008 byla zavedena pravidla týkající se uznávání, ochrany a využívání těchto tradičních termínů. Zejména je nadefinován evropský proces, který tuto ochranu potvrzuje. Týká se to jak Evropské unie, ale rovněž i země, kde eh, je víno prodáváno. Spojené státy přistupovaly k této tradiční evropské politice vždy skepticky a proto se rovněž při eh, slušným způsobem zachovali. Ehm, dohoda o víně, podepsaná v roce 2006, byla prvním krokem k diskusi o této problematice mezi USA a Evropskou unii, eh, která zároveň umožňovala eh, výjimečný způsob používání terminologie šato a klo u vín dovezených z USA do Evropské unie, které jsou eh, v Evropské unii chráněna už před březnem, z období před březnem 2006. Americkým vínům bylo dove, dovoleno, přestože jsou etiketována eh, například termínem šato aby byla prodávána v Evropě. V březnu roku 2009 tato smlouva eh, doběhla. V červnu roku 2010 dvě největší zružení amerických vinařů, Wine America a Wine Institute, se začaly ucházet o eh, povolení eh, používání termínu šato znovu, aby mohlo být tedy na amerických etiketách a Lucemburská, italská, čilská a kanadská vína eh, mají definici a používají to a definice v této eh, žádosti je sice blízko, ale nikoli eh, úplně totožná s tím, jaký používají členské státy EU. Po proskoumání souladu s evropskými postupy byla eh, tato, eh, toto osvědčení eh, zveřejněno, Francie protestovala a argumentovala, že americký způsob používání termínu šato by vedl ke klamavé praxi vůči francouzským spotřebitelům. Komise si je vědomá, že je to citlivá záležitost, stále se ještě touto záležitostí zabývá a bude potřebovat čas, aby situaci hloubkovým způsobem analyzovala. Děkuji, pane komisaři, a nyní za politické skupiny jako první na dvě minuty paní uh, Luling za EPP. Prosím. Pane předsedo, jsme zde na této tribuně, abychom hájili evropské vinařství, naše dědictví, naši tradici, naše duševní vlastnictví, prostě odvětví, kde Evropa je ještě šampionem, pokud jde o produkci a vývoz. Pokud, eh, nebo tedy po růžovém vínu a právo na vysazování zakládání nových eh, vinic, eh, zde konečně zaznělo, že není možné, aby se do nekonečna zneužívalo ze strany Spojených států to tradiční označení šato a klo aby to používali pro svá vína, která se prodávají na území Evropské unie. Někdy, pane komisaři, z nějakého důvodu, který souvisí s obchodní politikou, není možné dělat ústupky vůči Spojeným státům, aby se i nadále umožnilo zneužívání našich označení a aby se takto pokřivovala konkurence na úkor evropského vína a evropské kvality. Kromě toho nevíte, jaké jsou podmínky pro termín šato, které navíc vůbec nejsou splněny. Komise v úředním věstníku zveřejnila definici, která vůbec neodpovídá té definici, kterou prosazovala americká strana. Samozřejmě není možné do podrobna znát eh, právní úpravu, kterou se řídí profesní organizace třetí země, nicméně musí to být koherentní a důsledné. Vím, pane komisaři, že to pro vás není milé, je to technické, ale já to musím říct, je to také vysoce politické. Předejte prosím panu Čološovi tuto zprávu. Je třeba v tomto případě postupovat velmi tvrdě. Děkuji paní kolegyně a jako další řečník dostává na dvě minuty za SAD pan De Castro, prosím. Prezidente, komis- Pane předsedo, vážení kolegové, dnes je důležitá příležitost, jak zodpovědně přistoupit ke strategickému tématu v oblasti zemědělské politiky, a sice ochrana agroalimentárních produktů EU. V době, kdy zaznamenáváme čím dál více imitací produktů, které mají certifikovanou kvalitu, tak oznámení o tom, že by měly být u amerických vín povolené označení šato a klo, pokud jsou tedy tato vína určena pro evropský trh, tak eh, nás to znepokojuje a děsí. Pane komisaři, jedná se o obchodní praktiky, které mohou uvést v omyl závěrečného nebo tedy koncového spotřebitele v okamžiku nákupu a také to může mít eh, ekonomický negativní dopad na ty výrobce, kteří produkují toto víno. Dnes se to týká produktů šato a klo, ale ohrožuje to celou oblast produktů certifikované kvality. Připomeňme si Prosecco, Riochu, šampaň, které byly takto imitovány. Máme skvělé uh, potraviny a vína, které nám celý svět závidí a my je musíme hájit všemi silami. Pokud jde o víno, obchodní dohoda mezi USA a Evropou z roku 2006 nebyla dodržena. V roce 2009 byla pozastavena povolení k vývozu amerických vín, která používala ta dříve zmíněná označení. Naše legislativa je nejpokročilejší, pokud jde o ochranu a transparentnost potravinářských produktů. A to, co je obsaženo v nařízení 479 z roku 2008 a také pravidla z balíčku pro kvalitu, o který jsme velmi bojovali na poli tohoto parlamentu, svědčí o tom, jak jsme bojovali proti imitacím a zneužívání certifikovaných evropských produktů. To je úsilí, které přijde v něveče, pokud producenti mimo systém pravidel společenství budou moci z toho čerpat konkurenční výhodu bez dodržování těchto pravidel. Proto jsme zde dnes, pane předsedo, abychom znovu požádali komisi, aby zajistila transparentnější trh, který bude zajišťovat reciprocitu vzájemnost obchodních norem, aby se na mezinárodním poli zajistilo dodržování kvalitativních standardů, které uplatňuje Evropská unie. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji pane kolego. Jako další řečník na minutu a půl za ALDE paní Krispek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Podle genetických produktech, podle epizody, pokud jde o růžové víno, které se údajně dělalo tak, že se míchalo bílá a červené víno. Co mám navrhujeme? Navrhujeme, ano, nyní se hovoří o tom, o té diskuzi, zda by se měly povolit některé produkty, především americké, a jejich využívání, označení šato a klo, pokud jde o prodej vína v Evropě. Já jsem francouzka. Mí kolegové se o tom již zmínili, nejde pouze o naše specifikum, francouzské specifikum. Ne, my zde máme historická území v Evropě a některé oblasti prostě znamenají konkrétní označení, protože vyplývají z velice dlouhé, velice bohaté tradice zpracovávání a určitých znalostí dané oblasti, především pokud jde o šato, pokud jde o Bordeaux nebo Klo, pokud jde o burgonské víno, je to známo na celém světě a znamená to nejenom ta nejkvalitnější víno, jiná, ale jak se to zmínila i Astrid, je to určité, ho, určité hodnoty, naše dědictví evropské. Ano, Spojené státy jistě chtějí využívat tato označení, aby mohli využívat toto um, určitou auru svých vín, které prostě um, chtějí využívat, zatímco my jsme staletí pracovali v této vlasti, jako měli tato označení. Ovšem, takové povolání by mělo velice uh, rozsáhlé následky, pokud by nešlo o nějaké reciproční pravidla. Znamenalo by to veliké riziko určitého klamání, klamání našich spotřebitelů a to prostě nesmíme akceptovat. Samozřejmě, že nemůžeme zakázat Čilanům nebo Američanům, aby šato a klo prostě mm, využívali, ovšem zároveň by to mělo odpovídat realitě. To znamená, nesmíme eh, se vzdávat našeho dědictví, musíme se vrátit ke zdravému rozumu. Děkuji. Milí kolegové, i mě leží víno velice na srdci celé téma, ale nenuďte mě, abych vás přeručoval. A nyní za GUNGL pan Ferrer. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Po té hrozné reformě společného organizace trhu, která měla obrovský dopad na Portugalsko. Zde vidíme další opravdu obrovská rizika, to například jednak to, že naši producenti vína prostě nebyli schopni vůbec získat ani finanční prostředky, které by pokrývaly jejich mm, produkci. Najednou zde vidíme různá místa, portské a tak dále, která jsou zneužívána, to, co my jsme využívali tradičně po staletí. My najednou zjišťujeme, že soudní rozhodnutí, pokud jde o duševní vlastnictví a pokud jde o obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy, jak si otvírají cestu a otvírají dveře jejich eh, vinařskému odvětví, americkému odvětví, které by zneužívalo například tyto eh, značky porského vína, což nám trvalo stovky let. Bude to útok na spotřebitele, na producenty a zároveň na eh, ty nejstarší tradiční regiony, například Duorský region v Portugalsku, který je jedním z nejstarších regionů. To je opravdu špatný postup. Děkuji. Jako další dvě minuty pan Tantel, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, rád bych doplnil vystoupení Astrid Luling, abych srovnal tři definice. Na komunitární úrovni je termín šato chráněn jako tradiční označení podle článku 118 nařízení z roku 2007, 1230. Článek 57 nařízení 607 uvádí komunitární definici a harmonizované používání určitých tradičních označení které se vztahují k vinařství. V roce 2007 a 2009 bylo to ještě před spolurozhodováním, tak komise přišla na to, že to asi má smysl. A zároveň USA v článku 27 eh, federálního eh, předpisu definovali šato jako výraz, eh, který označuje víno, které je tradičním způsobem využíváno a je to součást značky, tak jako je to definováno v článku 27.33. Jedná se tedy o obchodní označení. Tato definice, která se snaží imitovat eh, definici společenství, je špatná a neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá ani definici Wine America. Šato, prosím pomalej. Je tam definice úplně jiné povahy, v rezoluci z března 2009 a žádný z těch prvků, které jsou obsaženy v definici komise, nejsou obsaženy v té definici One America. Pokud za těchto podmínek není možné zajistit eh, ekvivalentnost definicí, tak ta žádost USA není přijatelná. Pokud právo společenství otevírá možnost předseda přerušil řečníka. Děkuji, já už jsem vás dvakrát upozornil, takže bohužel někdy už musím opravdu být přísný. Jako další na dvě minuty pan Andrej. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, dnes mě připadá důležité, pane komisaři, aby se komise ujistila o tom, že tato žádost plně odpovídá evropským nařízením o ochraně geografických označení, označení původu a tradičních označení ve vztahu k třetím zemím. Používání těchto označení je povolena, pokud splňují stejné podmínky nebo ekvivalentní podmínky jako ty, které jsou požadovány v našich členských státech. Pokud to tak není, tak toto nezákonné povolení by vytvořilo nekalou soutěž mezi americkými a evropskými víny, která nesou označení Chateau a Clos, protože americká vína, na rozdíl od evropských vín, jsou vyrobeny pouze z hroznů které jsou tedy sbírány na vinici a které jsou tedy zpracovávány i na té vinici. Za druhé proto, že by to bylo uvedení občanů a spotřebitelů v omyl, protože by to bylo úplně bez souvislosti s tou zemědělskou usedlostí. Za druhé, nebo za třetí také proto, že by tímto způsobem byly zneužity označení, která byla prosazena uh, opravdu spoustou let eh, práce a tím už by to nebylo chráněno před konkurencí z jiných regionů světa. Byl by to nebezpečný precedens, který by se mohl týkat i dalších tradičních označení, jako Vesia Casatore Burke. Vzhledem k hospodářské situaci a vzhledem k tomu, jakou situaci prožívají naše vinaři, můžete se, pane komisaři, ujistit o tom, zda ta německá žádost je skutečně přijatelná a zda odpovídá podmínkám, které se týkají označení nebo těchto tradičních označení a těch podmínek, které mají splňovat podle evropské legislativy. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A pan dal. Eh, nyní mám moc říci, totiž stav utkání 1-0 eh, pro Německo. Signor komisario. Pane komisaři, pokud jde o eh, dovoz padělaných produktů z třetích zemí, tak proti tomu bojujeme už opravdu velmi dlouho se žalostnými výsledky. Chci uvést jeden nedávný příklad. Můžete si koupit kit k výrobě vína na bázi chemikálií. Viděli jsme to v jednom publicistickém pořadu v Itálii. Jsou to takové sady, které se prodávají, které si můžete koupit přes internet. Jsou to takové krabice, kde Uvnitř jsou eh, různé kvasinky a doplňky a když si to koupíte, tak si můžete vyrobit víno doma s těmi eh, věcmi, které opravdu nejsou příliš dobré. A navíc jsou tam také etikety jako Chianti, Nerodávola, Montepulciano, prostě uh, Vypadá to jako pytličky s cukrem, ty produkty, které do toho sypete. A to jsme viděli v tom programu Strišele Noticia. Můžu vám poslat odkaz. Používání tradičních označení pro vína z USA, to by znamenalo eh, poškození určitých semigenerických názvů, Máme třeba Chianti, Primitivo di Manduria a Marsala. To je zcela nepřijatelná věc. Ta vedla k falsifikátům a ta dohoda už nemá důvod k existenci. I tato vína, i tyto sady k výrobě vína jsou produkovány ve Spojených státech. Pane komisaři, zamyslete se nad tím. Pokud je tohle víno, tak já jsem Santa Claus. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Srdečné díky, pane kolego. A jako další na dvě minuty paní Erans Sia. Děkuji. Přes eh, Vinařskou dohodu z roku 2006 USA, kde Evropská unie udělala velké ústupky, pokud jde o technologie, tak tato země nevynaložila, nevynaložila žádné úsilí proti zneužívání těch semigenerických označení evropského původu. U španělských vín se to týká vín Jerez a Malaga. A já doufám, že Evropská unie začne jednat, že použije diplomatické prostředky, které má k dispozici, aby USA přestali nenáležitě používat takováto označení. Pokud jde o budoucí dohodu ve VTO, bylo by opravdu vhodné, aby se vytvořil registr chráněných označení. Pokud jde o eventuální povolení používání tradičních označení jako šato a klo ze strany amerických vín, mě by zajímalo, jak Evropská komise hodlá zaručit, že američtí výrobci budou dodržovat požadavky Evropské unie, když eh, americká vláda odmítá evropskou politiku ochrany těchto označení. Tam patří také španělská solera, která se používá u vín z Cherezu. Je komise připravena uspokojit požadavky amerických eh, vinařů, že to bude řešit eh, nějak soukromně s americkými asociacemi, aby zde vznikl precedens, nebezpečný precedens pro celý trh. Tím by komise udělala opravdu medvědí službu evropským producentům, kteří musí dodržovat velmi přísné požadavky, aby mohli používat tyto tradiční zmínky. A navíc eh, je zde tímto způsobem bržděno dosažení eh, obecné dohody, pokud jde o používání těchto tradičních men. Musíme bránit to, co je naše, musíme chránit naše produkty a naše producenty. Taková je cesta vpřed. Děkuji, paní kolegyně. Jako další na dvě minuty pan Dorfman. Paní předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Evropská unie má výsostný zájem na funkčním obchodu vínem ve světovém měřítku. A to platí zejména na, pro víno. 200 tisíc hektolitrů vína je vyváženo a pouze 13 hektolitrů je dovezeno. Ehm, Takové obchodování však potřebuje pravidla a ta pravidla musí být férová, jak pro obchodníky, ale i pro spotřebitele. Spotřebitelé mají přece právo vědět, co vězí v tom výrobku, eh, co je v něm obsaženo a rovněž, pokud si koupí něco, na čem je napsáno šato, že mají tím určité záruky. Proto eh, bych souhlasil s eh, tím používáním tohoto pojmu američany, pokud tedy opravdu splní svůj domácí úkol. Tady to už bylo často zmíněno. Eh, dostáváme se do situace, kdyby po precedentu mělo, mohlo přijít proseko kianty a tak dále a i ta vína by měla být jasně nadefinována. My dovážíme 5,2 hektolitru vína ročně eh, z eh, Spojených států. A eh, my vyvážíme 5,2 hektolitru. dovážíme zhruba polovinu, máme zájem na dobře fungujícím, úspěšném obchodu, ale musí ten mít přísná pravidla. Děkuji. A jako další na dvě minuty paní Patrao Neves. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jakékoliv povolení využívání tradičních výrazů, když hovoříme o douře nebo portském, je útokem. Je útokem na naše producenty a na naše spotřebitele. To znamená, že musíme proti tomuto postupu bojovat, musíme opravdu dělat vše pro to, abychom tomu zamezili. Je to útok na naše spotřebitele, protože je to takový trošku klamavý, skrytý útok. Lidé by si kupovali něco, co vlastně není skutečné. Je to zároveň útok na naše výrobce, protože ti sice investovali do své práce mm, a mnoho úsilí a zatímco tato mnoholetá práce je podkopávána. To, že někteří by mohli využívat toto tradiční oznámení, jde proti ochraně, proti naší legislativě, která chrání práva našich spotřebitelů, která jde proti kvalitě a našim investicím, proti původnímu označování našich tradičních výrobků. V roce 2006 došlo k dočasnému povolení, co vedlo nakonec k neužívání a komise si je vědoma tohoto postupu. Některé naše značky byly zneužívány američany, ale to není všechno. Využívaly se i různé, různá jiná označení, která nebyla dohodnuta a nebyla povolena. Jakmile začne k takovému zneužívání, tak je to začarvané kolo. Prostě nesmíme jim dovolit, aby k v tomto postupovali nesmíme dovolit, aby došlo k zrušení tohoto pozastavení. Nejde pouze o Spojené státy americké, jde o třetí trhy i mimo Spojené státy, třetí trhy, které mají obrovský potenciál v tomto zneužívání, například Čína, která by poté mohla vlastně dovážet z Ameriky a penalizovat tímto způsobem evropský trh. Musíme tuto záležitost vyřešit jednou proždy, přijmout účinná opatření proti nezákonnému využívání našich tradičních označení a proti importu falešného vína. Děkuji. Jako další na dvě minuty paní Köstinger. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane komisaři, hovoříme-li o označování vín, tak si musíme zkusit eh, uvědomit, co je základní problém v této debatě. Když Evropská Unie se snaží vytvořit systém ochrany země, dě, zeměpisného původu, v Americe to vypadá jinak. Tam vlastně se vůbec nechrání právním způsobem žádné zeměpisné oblasti a proto si musíme uvědomit, že tady jde o to, abychom vystupovali sebevědomně. Od roku 2006 vstoupila v platnost ta dohoda, ale vlastně nepřispěla k nějakému zbližování pozic. Sice se USA zavázaly, že generická vína, jejich popisy už nesmějí používat a už pár let se to na etiketách objevit nesmí, ale celkově uspokojivý výsledek se nedostavil. Myslím si, že komise by měla začít uvažovat o novém typu povolení jednání, ale nejdříve by měla vstoupit do jednání o komplexní dohodě o obchodu. Parlament má velice kladné stanovisko k této záležitosti. Kromě toho máme i dokonalý příklad vzájemné uznávání, například u ekologických potravin a to podle mě by mohlo být příkladem, který lze následovat. Ze strany komise bych ráda eh, se dozvěděla, jak si komise představuje, že do budoucna zajistí, že právní úprava na ochranu spotřebitelů, ale i výrobců vína může být spolehlivě zaručena? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Jako další na dvě minuty paní Klas. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Kolegyně, kolegové. Víno to je samozřejmě citlivý výrobek. Víno je vlastně jak kultura, tak i hospodářský produkt. A když hovoříme o vínu, tak se snažíme eh, dostat jak výzvám regionálním, tak globálním. Eh, trh s vínem a často eh, musí narážet na velice detailní způsoby řešení, například tradiční názvy. Ty jsou stotožněním kvality, regionality, ale zároveň by měly jasně spotřebiteli něco sdělovat. To, co je pro francouze a lucemburčany šato a klo, je pro Němce Weingut. E, to jsou e, zcela vědomně používané termíny, které e, nám vypovídají, že toto víno bylo vyrobeno z hroznů na, v určitém mm, místě, určitým výrobcem a vše proběhlo pouze tam. To přispívá k tradici určitých v jiných regionů. A v podstatě automaticky se ta představa dokazuje. E, možná slovo Weingut v současné době není předmětem diskuse, protože německé a rakouské víno zatím není v USA populární. Ono bylo vlastně správné, že se v Německu zakázal pojem šampaň, tedy využívání šampaňského, ale e, ukázalo se, že si i německý sek dokázal vydobít e, příslušnou pozici, zejména ten kvalitní. Je tedy logické, že bychom vše měli používat e, stejný kodex označování. Proč by měli vína ze zámoří přicházet na náš trh a e, řídit se jinými pravidly? Tady čekáme, že právě komise zajistí absolutně jasno a nemůže ustupovat třetím státům. E, vše i označení má vypovídací hodnotu a my neprodáme evropskou vinou tradici nějakým obchodním zájmům. Děkuji, paní kolegyně, a nyní Catch the Eye. Paní Sanchez Schmidt na jednu minutu, prosím. Merci, monsieur le Děkuji. Eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, už v roce 2012 jsme byli znepokojeni návrhem Evropské komise, že by se na území Evropské unie povolil prodej amerických vín označených Chateau a Clos, což je tradiční označení používané ve francouzských vinařských regionech, které mají zaručit spotřebitelům, že se jedná o kvalitní řemeslné produkty. Týká se o Týká se eh, to těch eh, produktů, které jsou vyráběny, vyráběny rovnou ve vinařství. Tam se může ale jednat ve Spojených státech o průmyslově vyráběná vína. My jsme bojovali za to, abychom eh, si zachovali právo na zakládání dalších vinic a teď bychom vystavili naše vinařství nekalé konkurenci. Já si myslím, že to je nerozumné. Doufám, že se komise k tomu ještě vrátí a bude za každou cenu bránit naše vinaře. Děkuji, paní kolegyně. A na závěr má slovo pan komisař Šemeta ještě jednou. Prosím, pane komisaři. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, nejprve dovolte, abych poděkoval všem za vaše příspěvky k dnešní rozpravě. Velice pozorně jsem si vše zapisoval, vaše obavy, vaše poznámky a vše předám kolegovi Čološovi, který je zodpovědný za tuto oblast samozřejmě, že tím splním i požadavek paní Lulinkové. Ještě jednou dovolte, abych zopakoval to, o čem jsi se zmínil v úvodním vystoupení. Evropská komise si je vědomá citlivosti této problematiky a zároveň politických dopadů na mezinárodní i na naší interní evropské úrovni. Pokud jde o Spojené státy a jejich žádosti Dohody v oblasti vína mezi EU a Spojenými státy byly respektovány oběma stranami. Jejich žádost eh, byla v souladu s našimi evropskými pravidly. EU samozřejmě ovšem ale bojuje za naše geografická označení. Ovšem tradic ční názvy neznamenají součást duševního eh, vlastnictví, ale určitých záležitostí spojených s označováním vína. I přesto Evropská komise zkoumá všechny další žádosti, aplikace a tak dále. Zatím se nedospěli ke konkrétnímu rozhodnutí, protože neustále zkoumáme tyto žádosti z americké strany a vezmeme v potaz jistě i zájmy našich producentů vína a našich spotřebitelů, když dospějeme ke konečnému rozhodnutí. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Po té, co jsme hovořili o víně, tolik slov, doufám, že si ještě můžete dovolit i nějakou tu skleničku, než půjdete spát. Tímto uzavírám zasedání. Zítra začínáme 9. Pro, mm, zápis je k dispozici na evropských stránkách. Děkuji všem. Eh, pan předseda děkuji i tlumočníkům a přeje všem nádherný večer.